Dzień dobry. Dobrý den, dámy a pánové. Zahajuji tuto plenární schůzi. Prvním bodem na dnešním programu jsou prohlášení Rady a komise ohledně přípravy Evropské rady, která proběhne 29.